Eh, Vážení kolegové, prohlašuji zasedání Evropského parlamentu přerušené 13. února za znovu zahájené a prosím kolegy eh, poslance vzhledem k tomu, že tady eh, nebude plný sál, aby tedy ukázali, že jsou přítomni a obsadili svá Eh, místa, ale zároveň se příliš nepřibližovaly z hygienických důvodů. Eh, zápis z minulého jednání máte eh, v seznamu schválených textů, ty byly rozdány, jsou k tomu nějaké komentáře? Pokud nikoli, je schválen pořad jednání, eh, pardon, jsou schváleny tyto texty. Několik oznámení. Na základě zvolení pana Matt Cartyho do eh, irského parlamentu. Eh, parlament bere na vědomí, že jeho místo bylo uvolněno a to počínaje 8. únorem 2020 ve smyslu našeho jednacího řádu. Irské příslušné orgány mi sdělili, že poslancem Evropského parlamentu byl nově zvolen pan Chris McManus, který tedy nahradí pana Meta Cartyho s účinností od 6. března 2020. A vítáme tedy nového kolegu a připomínám, že zasedá v parlamentu a jeho orgánech a požívá přitom plných práv dle podmínek jednacího řádu. Skupiny SD, Renew a Zelení mi sdělili rozhodnutí o změnách, pokud jde o jmenování do výborů a delegací. Tato rozhodnutí budou zahrnuta do zápisu z dnešního zasedání a nabydou účinnosti k datu tohoto oznámení. Konference předsedů výboru mě informovala, že nedostala žádné námitky vůči doporučení výboru AGRI a sice, že se nebude dávat námitka vůči aktu v přenesené pravomoci na základě e, článku 111 odstavec 6 jednacího řádu. Doporučení je k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání. Pokud žádná politická skupina nebo počet poslanců odpovídající e, nízké hranici e, ne, nepodají námitky do 24 hodin, bude doporučení považováno za schválené, jinak se o něm bude hlasovat. A nyní k pořadu jednání. Vážení kolegové, vážené kolegyně, jak jsem vám sdělil ve čtvrtek, plenární zasedání konané tento týden se výjimečně koná zde v Bruselu a to z důvodu vyšší moci. Já jsem přijal toto rozhodnutí na základě zprávy lékařské služby parlamentu Eh, tato služba vycházela z podrobné analýzy vývoje eh, epidemie koronaviru COVID-19 a na základě toho lékařská služba uvedla, že přesun Evropského parlamentu do Štrasburku na plenární zasedání by představoval eh, podstatně vyšší riziko pro naše zdraví a i pro zdraví místního obyvatelstva to znamená, že už neexistovaly potřebné podmínky pro zajištění bezpečnosti všech účastníků plenárního zasedání. Rozhodnutí o uspořádání jednání zde v Bruselu bylo přijato ve snaze zajistit kontinuitu parlamentní práce a nepřerušovat legislativní aktivitu. Chtěl bych poděkovat francouzským orgánům a všem těm, kteří se účastnili tohoto procesu za jejich spolupráci. Chtěl bych poděkovat eh, i eh, úředníkům parlamentu, eh, který, kteří se tím už týdny zabývají. Prožíváme složitou dobu pro naši instituci a musí být snahou všech, všech poslanců, poslankyň, všech politických frakcí chránit parlamentní činnost abychom mohli zajistit fungování našeho demokratického života. Naše evropské vlády očekávají oběti od našich občanů a také my musíme jít příkladem. Musíme učinit maximum, co bude v našich silách, abychom zajistili kontinuitu legislativního fungování a fungování rozpočtu. Musíme přijímat eh, rozhodnutí týkající se boje proti COVID-19, tak abychom podpořili zaměstnanost i hospodářství, protože to jsou aspekty velice dotčené v tomto okamžiku. Ale také musíme pokračovat v naší práci o zelené dohodě, o imigraci, o víceletém finančním rámci. To všechno eh, je stále v našich rukou. V tomto okamžiku samozřejmě myslíme i na kolegy v takzvaných červených zónách, eh, kteří tady nemohou odjet a eh, protože nejsme všichni ve stejných podmínkách, navrhuji, abychom se drželi doporučení úřadů a zvážili možnost v tomto okamžiku eh, zůstat v Bruselu tak, abychom minimalizovali cesty. Víme, že cesty, jak eh, už jsme zjistili z kontroly eh, faktů, eh, mohou opravdu působit znepokojení a obavy. My musíme naplnit eh, náš poslanecký mandát a musíme také vzdát hold všem, kteří v Evropě i ve světě plní své povinnosti, své každodenní povinnosti snaží se eh, zastavit šíření choroby. Jsem přesvědčen, že se zodpovědným přístupem, ale také s hrdostí budeme schopni této výzvě čelit. Z těchto důvodů eh, jsem dnes svolal mimořádné zasedání konference předsedů a já děkuji všem kolegům za spolupráci a za eh, tedy jejich přístup k této záležitosti. A rozhodli jsme se, že pozměníme e, konečný návrh pořadu jednání pro toto plenární zasedání následujícím způsobem. Eh, březnové dílčí zasedání eh, se bude eh, skládat pouze ze zítřejšího dne, úterý 10. března, a bude mít následující strukturu od 9 do 12 hodin prohlášení Rady a komise na téma šíření nákazy koronavirem. Samozřejmě chceme, aby parlament tedy se zapojil do této bitvy a byl jejím protagonistou. A odpoledne od 15 do 18 hodin to bude prohlášení Evropské Evropské rady a komise na téma závěry zvláštního zasedání Evropské rady ze dne 20. února 2020 o víceletém finančním rámci. Víme, že tady je parlament eh, aktérem eh, tohoto jednání a posléze to bude bod eh, prohlášení Rady a komise k situaci v oblasti migrace na řecko-turecké hranici a společné reakci EU. Tyto změny byly schváleny na zasedání konference předsedů. A jak všichni vědí, my chceme, aby parlament zůstal otevřen, aby fungoval, ale samozřejmě potřebujeme také postupovat obezřetně, s opatrností a musíme tedy naši aktivitu omezit jenom na ty nejzákladnější body a proto eh, zasedání bude takto kráceno, tím ukončuji jednání a bude se pokračovat zítra v 9 hodin. A děkuji vám za spolupráci.